jakožto zpravodajka. A e, dámy a pánové, prosím vás, aby, pokud chcete opustit sál, udělejte to tak, aby paní zpravodajce bylo rozumět. To znamená rychle a tiše. Paní Sehnalová, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, kolegyně a kolegové,

nové typy osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel mají být od. thirty one března two thousand and eighteen konstruovány tak aby v případě vážné nehody bylo automaticky nebo ručně spuštěno tísňové volání na číslo. one hundred and twelve evropský parlament dlouhodobě patří mezi hlavní podporovatele zavedení bezpečnostního systému ecall

A vážení poslanci, nejprve chci poděkovat paní zpravodajce, paní Sehnálové a výboru pro vnitřní trh za neúnavnou práci na této složce. Bohužel komisařka Běnkovská, která za to odpovídá, zde nemůže dnes být a proto hovořím za ní jsem také rád za spolupráci dalších výborů, protože to ty chci děko, poděkovat také výboru pro eh, TRAN, výboru pro průmysl a výboru pro občanské svobody za eh, velice cené příspěvky. Bezpečnost silničního provozu se týká nás všech a my jsme se již velice vynasnažili o bezpečnost silniční dopravy, ale i přesto eh, k nehodám dochází velice často a zvláště když nastane stane závažná nehoda, chceme zajistit rychlou pomoc, ale bohužel dochází eh, k spoštěním, například ve spoštění informací eh, o nehodě, o jejím místě a podobně. A je to taková tenká hranice mezi životem a smrtím. Právě systém e je elektronickým systémem, který automaticky nabídne eh, bezpečnostním službám ty informace, které okamžitě potřebují. A díky tomu se podaří výrazně ztrátit, zkrátit zkrátit doba příjezdu záchranné služby. A to je myšlenka zařízení e-call. A to také skutečně zaznívá jako velice pravdivé. V dubnu 2014 hlasoval parlament pro rozhodnutí, které zavede kloubní zařízení e-call. Ehm, zítra budete hlasovat tím, že ehm, schválíte nařízení, které zavede tento systém do všech automobilů, včetně dodávek. A Evropský parlament se eh, sehrál důležitou úlohu a já mohu text eh, plně přist podpořit. Samozřejmě, že existují privátní systémy, ale eh, a ty ukázaly, jak jsou užitečné. Nicméně právní předpis pro e umožní, že toto bude ve všech motorových vozidlech a pomůže to obrovskému počtu lidí. Samozřejmě se současně velice vážně věnujeme problematice ochraně osobních údajů. Právě proto se systém e skutečně zaměřuje jenom na ta data, která jsou naprosto nezbytná a informace opouští automobil, pokud dojde jenom k závažné nehodě. Proto mohou být řidiči ujištěni, že jejich osobní údaje jsou chráněny a že e se nedá zneužít, aby monitoroval jejich pohyb. Myslím, že je to velice příklad úspěšné spolupráce pro bezpečnost a ochranu údajů. Zde bych ještě vyzdvihl přínos výboru pro občanské svobody a vím, že řada z vás si přeje, aby e-call byl implementován dříve. Ale samozřejmě je důležité mít také realistický časový horizont také pro výrobce. Bude na vás, aby se toto stalo zákonem. Děkuji vám. Děkuji. A nyní za politické frakce Carlos Coelho za EPP dvě minuty. Děkuji vám. Komisaři, kolegové, chci nejprve poblahopřát paní Olze Sehnalové za odvedenou práci. Trvalo to tři di- trialogy a spoustu práce to stálo. Díky tomu máme na stole kompromis, který umožňuje vznik projektu, o kterém voláme ještě od roku 2013. Je doporučuji, aby byl zítra schválen, protože tento projekt ukazuje přidanou hodnotu z hlediska bezpečnosti silničního provozu. Měl by chránit životy našich občanů. Nezapomínejme na to, že palubní systém e-call zachraňuje život, když tisíce rodin trpí tragédiemi silní dopravních nehod. Víme, že právě palubní systém e-call umožní eh, napojení na tísňovou linku 112. Není to právo, je to povinnost, abychom jej uvedli do praxe. Eh, a toto bude tedy bezprostředně napojeno na tísňovou linku 112 a bude předávat minimálně nezbytná data o nehodě. A cestujících ve vozidle. E-call umožňuje rychlejší, efektivnější a nízkonákladovou záchranou operaci. A my v současné době připravujeme systém schvalování těchto zařízení, eh, palubních zařízení ve vozidlech. Potřebujeme zde právě více Evropy, ne méně protože jedině díky spolupráci v Evropě můžeme výrazně přispět eh, k tomu, aby se snížil počet obětí dopravních nehod na silnicích. E-call je zdarma, je bezpečný, pracuje ve všech členských státech a pracuje v souladu s ochranou osobních údajů vychází z evropského tísňového volání, včetně mělo by, mělo by fungovat od 31. března 2018. Děkuji. Gepard per un minuto e trenta nome dei Děkuji, slovo má paní Gebhardt na minutu a půl jménem SD. Děkuji vám, eh, pane předsedající. Eh, eh, chtěla bych poděkovat kolegyni Olze Sehnalové za dobrou spolupráci a za tvrdou práci a za výsledek, se kterým si myslím, že se můžeme velice snadno spokojit a sociální demokraté ten kompromisní text zítra samozřejmě podpoří v hlasování. Pro sociální demokracii bylo zejména důležité postarat se o to, aby pomoc dorazila co nejrychleji v případě, že se stane nehoda. A proto systém e je důležitá věc. Jeden problém se tu objevoval od začátku s tímto systémem a sice jak to zařídit s ochranou osobních údajů. To byla ústřední otázka celé diskuze a byla to kontroverze, kterou jsme měli v této oblasti a já si myslím, že řešení eh, toho takzvaného spícího systému je tou nejlepší odpovědí na ten problém. Nemůže tu existovat možnost systémem e-call někoho sledovat a zjišťovat, po jakých trasách jezdil. Právě tak není plánováno to, co dnes mají eh, soukromé systémy a sice to, že eh, data o zdravotním stavu řidiče eh, jsou také skladována, uchovávána. Ne, to my nechceme. My chceme systém, ve kterém pomoc může dorazit co nejrychleji na místě místo nehody a e, k tomu jsou zapotřebí jen ty nejnutnější informace. Sice, a sice kde se to stalo, e, do jaké míry je ta nehoda závažná a e, jak ten poskytovatel pomoci se na to místo dostane co nejrychleji. A já si myslím, že tímto jsme udělali dobrou věc. Osobní údaje jsou ochráněny, ale přitom pomoc může dorazit rychle a přesně to potřebujeme. Děkuji. Nyní jménem ECR paní Van Bosoit. Děkuji. Děkuji. V prosinci komise výbor IMCO se rozhodla podpořit ten e, tuto iniciativu. Pak jsem eh, působil také zase jako zpravodaj za EKR a domnívám se, že můžeme tuto záležitost zítra formalizovat a schválit velice, že eh, umírají naši spoluobčané eh, v dopravních nehodách a právě polubní systém e by mohl výrazně pomoci a zachránit životy tím, že přivede pomoc rychleji, tím, že vytvoří automatický Úzký kontakt se záchranními službami může výrazně rychleji přijít pomoc a to bývá často hranice mezi životem a smrtí. Velký pokud mi dovolíte, já ještě chci říct, že to umožní účinněji pomoci a také to sníží náklady na jakoukoliv intervenci a to tedy vnímáme jako velice důležitou možností. Můžeme také optimalizovat bezpečnost silničního provozu a samozřejmě problematika flexibility pro budoucí aplikace z hlediska různých technologií a samozřejmě ochrana osobních údajů zde jsou velmi aktuální ale údaje budou předávány eh, a samozřejmě budou velice rychle skartovány, vymazávány. A domnívám se, že eh, v této souvislosti ani nepodporujeme pozměňovací návrhy, ehm, které byly podány k této problematice, ale můžeme říci, že systém předává pouze ty nezbytné informace. Vnímáme to velice pozitivně, chceme je podpořit. Per un minuto e trenta nome dell'Alde, prego paní Kajakala s jménem Alde za jednu minutu. Systém e-call je posledním krokem, který by měl zajistit, aby všechny nové vozidly v Evropě byly vybaveny způsobem, který by se spustil v případě nehody. Jsem ráda, že finální text obsahuje ustanovení, které zabrání zneužívání systému e-call a že čím dál více bezpečných aut bude k dispozici, které budou zároveň chránit soukromí jednotlivců. Soukromí jednotlivců je pro mou frakci důležité. Cílem e-callu je zachraňovat životy a tento účel by měl měl zůstat účelem jediným. Musíme ale mít na paměti, že e, záchranné pás, bezpečnostní pásy snížily počet úmrtí na, smr- na silnicích zhruba o 40%, přestože v době jejich zavedení byli lidé skeptičtí. Potom přišly airbagy a nyní přichází e-call. Je zapotřebí změnit návyky, je zapotřebí důvěřovat novým technologiím. Technologie jako e-call e, mohou vylepšit bezpečnost silničního provozu. V zemích jako Estonsko, kde je silný provoz, by e, bylo užitečné, kdyby záchranné služby mohly být přivolány okamžitě. E, přesto bych chtěla říct si kolegům, kteří říkají, že ten systém je zadarmo, tak není to nikdy zadarmo. Investují do něj společnosti. To je důležité zmínit a každopádně jde tady o to, aby dorazila záchrana v případě nehody, což bude možné. Děkuji vám. Děkuji a nyní jménem GUE paní Killenen na jednu minutu. Mikrofon, prosím. Pane předsedo, vážení kolegové, systém e-call lze považovat za precedens na základě kterého v budoucnu budeme muset věnovat čím dál více pozornosti eh, regulacím v oblasti dopravy, eh, ochrany soukromí a sbírání informací a nakládání s nimi. Eh, já si myslím, že není žádoucí a snad ani možné regulovat tyto záležitosti případ od případu. Místo toho musíme definovat principy, a e, základní linie politiky Evropské unie, pokud jde o sběr a nakládání s informacemi. Názory se různí napříč politickými frakcemi, napříč Evropským parlamentem. Nicméně musíme mít na paměti, že v Evropské unii jsme zavázáni, e, jsme povinováni snížit počet úmrtí na silnicích o 50% v této dekádě. To nezvládneme pouze prohlášeními, musíme použít všechny dostupné prostředky. E, počet úmrtí na silnicích je zhruba 27 500 osob což je eh, počet obyvatel menšího města. Eh, jakožto poslankyně eh, výboru pro dopravu nemohou se smířit s tím, že ochrana lidí a ochrana informací si vzájemně konkurují. Musíme zvládnout obě tyto problematiky, které jsou součástí také digitální agendy pro dopravu. Děkuji. A nyní pan Albrecht za skupinu zelených na minutu a 30 sekund. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážení kolegové. Nejprve chci poděkovat se za pilnou práci při přípravě tohoto podkladu. Já vím, že došlo k výraznému zlepšení z hlediska informací, které se předávají v systémech. Ale buďme upřímní, samozřejmě nařízení o e-call nezabrání dopravním nehodám, protože bezpečnost silničního prostředí vozu se týká především vyřešení příčin nehod, například nedodržování rychlostního limitu, eh, řízení pod vlivem alkoholu a podobně. To je potřeba ovlivnit. Tak jedině snížíme výsledky výskyt a počet nehod. E-call samozřejmě umožní vyslat rychlý signál záchranným službám, ale také si myslím, že jde o kapacitu eh, poslat tuto pomoc a na tuto otázku nebylo odpovězeno. Nicméně, vzhledem k tomu, že máme příležitost mít podobný systém e-call jako řidič, to vnímám pozitivně, ale proč nedat příležitost také tomu, kdo si automobil kupuje, aby eh, systému dal souhlas, aby se sám vyjádřil, že si ten systém přeje nebo nepřeje protože uvědomme si, to, co je v té krabičce, je tedy mobilní spojení. Samozřejmě data se třeba nezasílají, ale jsou tam uzamčena. Pokud se zákonodárce rozhodne ty informace získat, tak to možné je. Automobil lokalizovat lze a to je narušení soukromí. A musíme být velice obezřetní, abychom tedy neotevřeli pandořinu skřínku a nesledovali v každého řidiče, kde se pohybuje. Ora non iscritti, onorevole Mayer, un minuto. Pre... Teď je za nezařazené pan Mayer. A minutu. Děkuji, pane předsedo. I pro mě takové zavedení systému e-call pro členské státy by v podstatě bylo něco, co lze posuzovat pozitivně. Ale není to úplně něco nového, jak už tady řekli někteří kolegové. Tento systém už existuje um, u různých výrobců vozidel. Už teď se to aplikuje. Tento systém nezabrání nehodám, to jsme předtím slyšeli Ovšem, eh, může to ušetřit cenný čas v době mezi nehodou a eh, tím, než dorazí záchranné složky. Ovšem, eh, jsou tady ještě některé nevyřešené problémy, které jsou otevřeny. Jeden problém vidím na jedné straně v tom, že existují výrobci, kteří už tento systém mají. Co to pro ně teď znamená? Znamená to, že musí teď zabudovat dva systémy, nebo jak se bude postupovat. A dále tady vidím problém v, v takovém optimistickém stanovení lhůty nebo termínu pro vytvoření takového konečního centra záchranného říjen 2017. To považuji za iluzi, že by k tomu mohlo dojít tak rychle. A dalekosáhlým problémem určitě je ochrana dat. A tady máme ještě značný potenciál pro další diskuze a je zapotřebí to vyjasnit. Děkuji. Děkuji. Pan Šváb, minuta a půl, prosím. Děkuji, pane předsedající eh, Vážení kolegové, kolegyně, já bych chtěl velice poděkovat paní kolegyni Sehnalové a eh, našemu stínovému zpravodaji za tvrdou práci na komplikovaném Ehm, legislativním eh, dokumentu, který je teď ukončen a eh, který vlastně ehm, zvyšuje tlak na členské státy, aby konečně ve všech 28 členských státech zavedli jednotný systém, dostupný systém ehm, tísňového volání 112. Eh, a když se podíváme na všechny jednotlivé otázky, o kterých tady můžeme diskutovat jistě déle, nám musí mít jasné, že toto je důležitý krok, který je zaměřen na bezpečnost celé infrastruktury Evropské unie. A z toho mám radost, z toho eh, eh, má radost i naše frakce EPP. Zítra eh, v rámci druhého čtení ovšem budeme mít jediný návrh a jestli to mám správně v hlavě, tak je to od liberálu, ale ti právě argumentovali, že by se to mělo zamítnout a proto měl vlastně přijít tento návrh od zelených, protože samozřejmě můžeme v případě ochrany dat se bavit o různých tématech, ale myslím si, že o jedné věci ne. A sice tísňové volání může být vyvoláno tehdy, když je vyvolán airbag a e, podle mého, e, mých informací se jedná pak o tragické, e, tragický obrovský problém u vozidel. A myslím si, že tím dávám zapravdu řečnici socialistů. Tady jsme tím dosáhli dobrý kompromis, protože ochrana dat a bezpečnost dat na straně jedné a na druhé straně zlepšení této infrastruktury záchranných složek a to je ten správný směr. Ne nejde tolik o e, bezpečnost e, dopravní, e, které, ale jde o to, jestli ve všech členských státech se nám podaří do roku 2017 zavést toto tísňové volání 112 a já věřím, že se nám to podaří. Děkuji. A děkuji panu Švábovi. A je tady modrá kartička pro vás. Přijmete ji, prosím. Pan Rubich, kdybych bych chtěl položit otázku. Ano, děkuji, pane předsedo. Eh, pane kolego Švábe, mě by zajímaly požadavky kladené na systém, eh, systém e-call, jestli jsou dostatečně vyzrálé a jestli technické normy v tomto smyslu jsou také mm, dostatečně vyzrálé. Děkuji, pane kolego. Rybiku, mm, už jsme v druhém čtení a ano, je pravda, že nejde jenom o jednotné tísňové volání 112, jde o soukromé systémy také, které budou i nadále trvat, přetrvávat, ale nikdo, nikomu nemělo být bráněno v tom, aby tento využíval tohoto tísňového nového systému, systému 112 a je zapotřebí vytvořit nezbytné standardy tak, aby všichni z toho mohli profitovat. Děkuji. Děkuji, pan Weinholzer. Má minutu, prosím. Také bych chtěl srdečně poděkovat paní zpravodajce za dobrou práci. Můžeme mít radost z toho, že na jedné straně se usnášíme na něčem, co bude zachraňovat životy lidí, to je něco, co je nezbytné, důležité, ale také se můžeme eh, radovat z toho, že eh, parlament tady našel společné stanovisko, i e, vylepšila se tím pozice komise a také to ukazuje, jak velice parlament a jednotlivé parlamentní výbory jsou schopny vzájemně kooperovat. Myslím, že i toto bychom při této příležitosti měli vyslovit. A konečně si myslím, že otázka ochrany dat je velmi důležitým aspektem. Hodně jsme diskutovali o dobrovolnosti, nedobrovolnosti a podobně a myslím si, že jsme nalezli velmi dobré řešení, které vylepší zásady ochrany dat, které takto bude mm, garantováno. A konečně si myslím, že je důležité mít systém, který bude přístupný pro všechny a který e, bude mít vlastně veřejný, charakter veřejné služby. Děkuji. A minutu teď má pan Dolzen. Děkuji vám, pane předsedo. Prevence dopravních nehod má obrovský význam a proto ji nadále podporujeme. Měli bychom se však zaměřit na ty strategie a mechanismy, které mohou neučinění ji zvýšit bezpečnost. Proto nemohu podpořit mm, povinný systém ICON. Jednak pracuje se signálem mobilního telefonu, který často ve venkovských oblastech ve Spojeném království nemá pokrytí. Ehm, proto bude velice těžké jej využít právě v těch odlehlých oblastech dále. Nezá nezávislý výzkum ukazuje, že eh, by tento systém snížil závažná zranění o pouze 0,1%. To musíme hledat jiná bezpečnostní opatření. A nejzásadnější obava, kterou mám, je ochrana soukromí. Um, občanských svobod, protože to bude znamenat, že budou občané sledováni, když někde cestují autem a samozřejmě um, um, s myšlenkou ochrany bezpečí občanů sice souhlasíme, ale nechceme podkopávat ochranu soukromí občanské svobody, proto můžeme pouze podpořit dobrovolný systém e-call, nikoli povinný. La parola all'onorevole Gesine Teď má paní Meissner slovo, minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla srdečně poděkovat Olze Sehnalové za její práci. Znám ji dobře, velice si ji cením jako kolegyně. Musím říct, že eh, jedna věc tady ještě eh, je otevřená, vlastně se připojuji ke svému předřečníkovi. Ehm, eh, když byl e představen, tak jsem říkala, to je fajn, když budeme mít vylepšení pro to, abychom zachraňovali životy lidí, když dojde k nehodě. Ale co na začátku jsem kladl otázku, kde je tady ten knoflík, kterým to vypneme. Myslím si, že je velmi dobré, že máme inovace v silničním provoze. E, je, je, to je pro nás důležité a existuje tady celá řada obcí, ale všechno má co dočinit s daty. Když vyjedete třeba kabriem dnes, tak kabrio e, přesně e, se může otevřít střecha, aniž by se dívali do návrhu na použití a jsou to věci, těch se spustí, ať chcete nebo ne. Ano, toto se tady vylučuje zneužívání dat, ale data jsou tady stahována, eh, ať chci nebo ne. Co se stane, když ani nechci být zachráněna? I takového něco se může stát. A eh, když třeba máme jeden eh, knoflík a budeme to moci rozhodnout, tak to bude určitě něco pro soukromou sféru, pro ochranu dat, pro Evropany a proto navrhuji, aby všichni ti, kteří to chtějí, aby to podpořili zítra pozměňovacím návrhu ALDE, který se ubírá přesně v tomto směru. Grazie. Děkuji. To je, děkuji mnohokrát, protože jsme díky vám ušetřili čas. Paní Kožinsky, jedna minuta. Děkuji vám, pane předsedo. Bezpečnost silničního provozu se stává prioritním tématem pro celou Evropskou unii. Tak tomu je již ve Francii, kdy francouzští automobilisté eh, se eh, často chvíli k různým systémům na základě bezpečnosti. I pokud tvrdíte, že systém bude poskytován řidičům zdarma, zcela jistě jsou tam eh, výrobní náklady, které se zcela jistě promítnou do ceny vozidla. Tento systém tedy nejcela zdarma, ale garantuje tedy volání na tísnovou linku 112 s tím, že používá signál GPS ehm, pro lokalizaci vozidla. Systémy eh, studií dopadů však eh, zcela eh, nepotvrdili, že toto výrazně sníží závažnost zranění. Tento systém zároveň má řadu pravidel. Musíme zvažovat ochranu soukromí a ochranu osobních údajů. To je e, záležitost, které se nejvíce obáváme. Jak zajistíte, že tyto údaje nebudou e, zneužity pro jiné účely než pro bezpečnost? Chceme také chránit ekonomické zájmy spotřebitelů, kromě toho, že se snažíme e, zajistit jejich bezpečnost. My jsme právě proto proti tomuto projektu. Děkuji. Děkuji, paní Galpelc, jednu a půl minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Vnitřní trh eh, a k němu patřící služby musí fungovat také v nouzové situaci. To je moje východisko. Eh, samozřejmě přitom musíme pamatovat na naše práva. Děkuji také paní zpravodajce za vynikající práci. Toto je téma, eh, které je velice dobře vyjednáno. Já si vzpomínám na rok 2012, kdy jsme přijímal, diskutovali o prvním usnesení. Mezitím proběhlo mnoho slyšení, vyslechli Měli jsme mnoho expertů a já si myslím, že ti, kdo jsou pro toto téma eh, příslušní, eh, odvedli velice vyváženou práci. V zvláštní situaci potřebujeme systém, který nelze vypnout. Existuje mnoho eh, situací, kdy, dostane, kdy se stane nehoda a řidič je zaklíněný ve vozidle nebo, je, nebo ztratí vědomí, je bezmocný a e, nebo e, existuje nějaký výpadek vysílání a systém nefunguje. Proto je naléhavě nutné, aby všechny členské státy e, zabudovali tento systém do všech vozidel a tento cíl je potřeba podporovat. To také něco stojí, to je jasné. Proto je důležité, abychom vystupovali jednotně a abychom na palubu každého vozidla instalovali funkční systém e-call. Do roku 2018 máme dost času na poslední vyladění, protože tento systém může zachraňovat životy. Může zachraňovat mnoho životů a naším úkolem je vytvořit ten systém tak, aby byl dobrý a já mu vyslovuji podporu. Děkuji a nyní paní Steeler na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat kolegyni Olze Sehnalové za skvělou práci na tomto tématu. Už v minulém parlamentním období období eh, zahájila svou práci, přesto eh, ovšem její práce nebyla snadná, ale výsledek je o to lepší. Je to legislativa, která zachrání každoročně tisíce životů eh, ve Skotsku, Spojeném království i Evropské unii. Je to bezpečnost a ta se týká nás všech. V případě závažných nehod budou záchranné služby automaticky kontaktovány a přispěchají na pomoc, což může uklidňovat občany, kteří cestují autem autem, rodiny, které cestují do zahraničí a tak dále. E, Evropská unie investuje do e, IT a výzkumu a vývoje na zlepšování kvality našich životů, což vidíme v případě internetu věcí. Tato technologie vytváří ekosystém chytrých aplikací a služeb, které spolu vzájemně interagují. Podívejme se například na inteligentní města a inteligentní mobilitu. E-safety a e-call jsou poslední příklady takovýchto chytrých nástrojů. Jak se technologie vyvíjí, e, tak vidíme praktické důsledky e, přímo kolem nás. Je to e, dopad na životy občanů, pomůže zachránit mnoho životů v Evropské unii. E, děkuji, slovo má nyní paní Ford na jednu minutu. Hmm. Téměř 26 tisíc lidí umírá v dopravních nehodách v silničním provozu v Evropě každý rok. A pokud jste se někdy s autem převrátili na střechu, jako se to stalo mně s rodinou loni v létě, tak zcela jistě chcete, aby se k vám záchranáři dostali co nejrychleji. Samozřejmě zazněly do, obavy z hlediska ochrany soukromí a některé z nich byly vyřešeny v jednání. Dále zůstávají skutečné obavy z hlediska intrusivity zavedení mikrofonního spojení přímo do auta, které se nedá vypnout. A samozřejmě možná to opatření mělo být spíše dobrovolné povahy a je také velmi preskriptivní eh, z hlediska povahy technologie. A já e, si myslím, že jsme to vlastně neotevřeli vůči novým inovacím, protože to bude velice nákladné, zhruba 100 euro na každé motorové vozidlo, ale nákladnější bude ještě infrastruktura, která je zatím. A bohužel tyto finanční prostředky jsou pak odsunuty z dalších opatření, která také zachraňují životy. Experti mi říkají, že by se více zvýšila bezpečnost dokonalením systému silnic, anebo více výzkumu do toho, aby se auto nepřevrátilo třeba při nehodě. A právě proto, ačkoliv paní zpravodajka odvedla výbornou práci ve snaze zdokonalit legislativu, myslím si, že to mohlo být ještě inteligentnější, lepší a dobrovolnější a měli bychom více peněz na prevenci nehod. Děkuji. Děkuji, říká předseda. Toto je první z devíti rozprav dnes večer. Ne každý kdo žádá v ústních dotazech z pléna. V Catch DI pouze osmi eh, poslancům za, můžeme dát slovo. Slovo má nyní paní Tun Děkuji mnohokrát, pane předsedu. Já jsem přesvědčena o podpoře povinného zavedení palubního systému e v nových vozidlech ti, kdo se bojí nového systému, těm můžeme říci, že se nám daří zajistit odpovídající úroveň ochrany soukromí. Systém neumožní identifikovat nebo sledovat vozidla řada eh, velice pozitivních aspektů byla zapracována do textu, proto chci paní zpravodajce jim kolegům poblahopřát, protože jde o bezpečnost, o ochranu životu. Ale na tomto místě chci říci, že z hlediska automobilového průmyslu, když hovoříme o bezpečnosti, ti eh, lidí cestujících je ještě velký prostor pro zlepšení. Také by se měly snížit emise z automobilu, protože nyní slyším a eh, zaráží mě to, že hovoříme o bezpečnosti a jsou některé země, kde uh, se třeba vyndavají částicové filtry z dýzlových motorů, eh, že dochází eh, k vzniku nebezpečných skládek, které ohrožují naše životy a zdraví. Proto je celé jistě potřeba věnovat pozornost i dalším tématům, co do ochrany zdraví a života občanů. A záleží na tom, zda dokážeme podobnou pozornost věnovat i těmto dalším tématům. Děkuji. Un minuto, prego. Děkuji, pan Danty, na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, vážení kolegové. Eh, doba, za jak dlouho přijede pomoc, eh, je velice úzce svázaná s tím, jaký dopad ta nehoda bude mít na zdraví postižených a na jejich život. A proto eh, dohoda o zavedení e-callu na palubách nových vozidel je velice důležitým krokem k ochraně všech evropských občanů. Chtěl bych poděkovat paní Sehnalové a italskému předsednictví za to, jak odhodlaně pracovali směrem k cíli, kterým je vytvořit evropskou legislativu na zlepšení zlepšení standardů bezpečnosti silničního provozu. Ve společnosti je mnoho sektorů, které jsou zapojeny eh, do toho rozporu mezi bezpečností a soukromím a je zapotřebí zlepšovat standardy v těchto sektorech a já si myslím, že jsme dospěli ke správnému kompromisu. Tato dohoda je jasným příkladem toho, co Evropa může společně e, učinit a jak lépe e, rozvíjet podmínky pro naše občany. A e, já si myslím, že tento, za, tento zákon zajistí bezpečnost evropským občanům. Děkuji. Nyní pan Korbet ohledně procedury. Pane předsedo, vidím, že nezaznělo slova od jediného řečníka se v DD, který by hovořil za tuto skupinu. Je tomu se domnívá jí, že to není dobrá právní úprava, nebo protože jim trapné, že máme na evropské úrovni takovou legislativu, která si získává takovou podporu a je to velmi pozitivní. Hmm. Posso solo riferire che eh, il gruppo dell'FD já mohu říct jenom tolik. FDD se nepřihlásila do rozpravy. A to je vše, co mohu zde plénu říci. Catch the eye. Pánové, jednu minutu. Vážení kolegové, zítřejší hlasování o zavedení palubního systému e-call do motorových vozidel není jenom výsledkem šesti let pilné práce na tomto tématu ze strany Evropského parlamentu. Zítřejší hlasování je také podnět komisi, aby navrhla co nejdříve legislativní opatření, aby zajistila povinné zavádění systému e-call do všech evropských zemí do roku 2018. Ale co ještě důležitější, zítřejší hlasování je rozhodným krokem směrem ke konzolidaci systému, který bude zachraňovat lidské životy. Je to jeden z nejlepších příkladů toho, proč a jak Evropská unie přináší hodnotu občanům. Na základě vývoje z poslední doby vidíme, že digitální technologie sehrávají důležitou úlohu. A když hovoříme o digitálních technologiích, propojenosti, hovoříme také o ochraně osobních údajů. V tomto směru klade zpráva velký důraz na problematiku ochrany údajů eh, a zdůrazňuje, že informace se využije jenom v případě závažné dopravní nehody, nikoli pro sledování vozidel. Chci eh, využít příležitosti a apelovat na výrobce, aby využili palubního systému co nejdříve. Děkuji. Minuto, prego. Děkuji, paní Flašíková. Děkuji. Téma je samozřejmě velmi složité, ale chtěla bych poděkovat kolegyni Holze Sehnalové za to, že připravila tak výbornou zprávu, protože s tímto tématem bojujeme už od roku 2005. Domnívám se, že tento inovativní systém by mohl zachránit tisíce lidských životů a je škoda, že se jeho implementace stále odsouvá. Bezpečnost silničního provozu musí patřit hlavní hlavním prioritám Evropské unie a musíme přijímat takové právní předpisy, které zvýší bezpečnost občanů na silnicích. Statistiky úmrtnosti jsou velmi smutné, počet obětí roste. Kromě opatření aktivní bezpečnosti nesmíme zapomenout ani na bezpečnost pasivní a měli bychom i nadále zlepšit účinnost práce záchranných a lékařských služeb jsem přesvědčena, že postupné zavádění palubního systému e přinese pozitivní výsledky a umožní zachraňovat životy i v závažných dopravních nehodách, kde rozhoduje o životě každá minuta nebo vteřina. A jsem přesvědčena, že práva na ochranu osobních údajů budou dostatčena, zajištěna. Ma, Marias per un minuto. Prego. Děkuji, pan Marias. Jednu minutu. Pane předsedo, nikdo nepochybuje o využití systému e-call, který může zachraňovat životy při dopravních nehodách a proto zvýšit bezpečnost silničního provozu. Ale otázka zní, jaké máme záruky, co do ochrany osobních údajů, jaké záruky tady máme, že nebude sledován náš soukromý život. Takové záruky nemáme. Flexibilita, tento princip vytváří zásadní vákuum. archivace dat po krátkou dobu není správná. Já myslím, že bychom měli sledovat vývoj do budoucna. E, třeba ta data budou skladována ještě delší dobu Měli bychom vidět, jakým způsobem to zapadá do digitálního provozu. Nikdo nám neřekl, jak to bude spolupracovat třeba s automatickými vozidly, která budeme v budoucnosti. Potřebujeme mít také záruky pro ochranu soukromí, aby se data občanů nemonitorovala takto. Grazie, signor Presidente. Chtěl bych naglásit da je ovaj sustav Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych zdůraznit, že tento systém je levný, bezpečný a bude snadno přístupný, což chránit mnoho životů. Životů obětí autonehod. Příliš mnoho občanů Evropské unie přichází o život na silnicích. A já se domnívám, že fakt, že pomoc přijede rychleji, sníží počet obětí, tak jako tomu bylo, když byly zavedeny bezpečnostní pásy a airbagy. Také bych chtěl zdůraznit, že, jakož, že pro naši frakci eh, bylo důležité dosáhnout dohody ohledně ochrany osobních údajů. Proto podpořím zavedení tohoto systému. Děkuji. Děkuji, pan... pan... Děkuji. Bezpečnost silničního provozu je nesmírně důležitá a e, počet e, dopravních nehod za rok je zkrátka příliš vysoký. Eh, hovoří se o 620 tisících mrtvých ročně. Je zapotřebí zároveň zdůraznit, že je potřeba učinit více také v oblasti prevence. Eh, počet mrtvých eh, také může být snížen omez, s omezením rychlosti o 10 km za, snížením rychlostního limitu o 10 km za hodinu například. To je preventivní opatření, které by bylo prospěšné. Právě tak jaksi lepší výchova řidičů. Systém e-call sám o sobě počet nehod nesníží. Sníží ale počet obětí a také jejich následky. Je tu ale celá řada kompromisů v oblasti ochrany osobních údajů. Pan Obermajer na jednu minutu. Pane předsedo, Automatický eh, systém tísňového volání s rychlou pomocí je určitě eh, dobrým rozhodnutím, důležitým, když pomoc je opravdu k dispozici. Já tady vidím dva velké problémové body. Na jedné straně eh, telematická platforma, kterou pak skýtají tyto, tato auta, ochrana dat, mm, a toto má být vyňato. Já si myslím, že tato záplava dat ze strany výrobců, ale také pojišťoven určitě bude něčím lákavým. A tady musíme vyčkat, jak se to celé vyvine. Pro mě ovšem ještě problematická taková ta klamná bezpečnost. Víme, že je tady nedostatečné pokrytí mnohdy a kromě toho disponibilita záchranných jednotek nebo složek není všude rovnoměrná. A to je velice důležitá věc, protože jestli mluvíme o takové klamné bezpečnosti, potřebujeme lhůty, které budou dodrženy a to se k tomu musí dodat, protože tady je zapotřebí ještě velké práce práce a tato tak aby tato hustota eh, pokrytí záchrannými složkami byla zajištěna v celé Evropě, třeba nejenom v Německu nebo v Rakousku a podobně. Děkuji. Děkuji paní Mirjana Petir na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Parlament se rozhodl podpořit zavedení systému e-call. Eh, podle nařízení bude toto zařízení nainstalováno do všech nových vozidel. Ochr- eh, Osobní údaje budou chráněny a nebudou skladovány déle, než bude nutné. E-call zachraňuje životy, protože umožní automatické spojení s tísňovou linkou 112 v případě nehody. Je to záchranný systém, který musí být k dispozici všem občanům a to zdarma. Členské státy musí investovat úsilí do informování občanů o důležitosti e-callu. Některé členské státy budou muset investovat do telekomunikační finanční infrastruktury, aby eh, jejich, aby jejich systémy se zlepšily aby všechny občany bylo možné lokalizovat na jakémkoliv místě Evropské unie, což není možné ve všech členských státech. K tomu je zapotřebí tedy více času. eCall je technologicky pokročilejší systém, bude instalován v automobilech a v případě nehody automaticky kontaktuje operátora linky 112 a přenese data a předseda přerušuje. Děkuji, pan Kaputo, na jednu minutu. Děkuji vám. Společně s dalšími systémy jde o další krok směrem k lepší bezpečnosti silničního provozu. Tento systém umožní rychlou pomoc pro řidiče, kteří se ocitnou v dopravní nehodě a to v jakékoliv části Evropské unie. Někdy to může znamenat rozdíl mezi život a to pro tisíce Evropanů každý rok. Společně se satelitními daty o e, poloze vozidla e, bude možné k postiženým dorazit rychleji a e, poskytnout účinnější pomoc. Nicméně je zapotřebí zapotřebí pamatovat eh, na soukromí. A na to, jakým způsobem mají být data schromažďována a jak se s nimi má zacházet. Myslím si, že je zapotřebí to ošetřit správně, tak, aby eh, doprava byla lépe řízena v tomto ohledu. Děkuji. A eh, debatu uzavře pan komisař Hogan. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat všem, kteří vystoupili za konstruktivní dialog. Je velice dobré mít příležitost naslouchat názorům všech poslanců, kteří se chtějí vyjádřit k tomuto tématu. Toto téma získalo eh, obrovskou podporu, převažující podporu pro systém e-call. Já jsem velmi vděčný za tu podporu celkově Evropský parlament ukázal velké odhodlání ehm, realizovat výhody systému e a je to tedy také velice pozitivní, když vidíme takové, eh, takovou jednotnost názorů v bezpečnosti silničního provozu. Samozřejmě jde o novou technologii primárně, která se zavádí během výroby vozidel, aby bylo možné přesně stanovit lokalizaci vozidla a podrobnosti nehody, nikoli údaje o daných osobách. A samozřejmě tam jsou ty pojistky pro ochranu soukromí, které jste tady zmiňovali. Zaměřuje se to na pomoc, na záchranu životu. Samozřejmě eh, k dopravním nehodám bude vždycky docházet v důsledku chování účastníků silničního provozu, ale žádné prostředky bychom neměli od bezpečnosti silničního provozu odvádět, protože jde o technologii, která se tam zavádí během výrobního procesu. Já vím, že paní Ford tedy zmiňovala i eh, náklady pro spotřebitele, eh, související s zavedením této nové technologie. A víme, že těch 100 euro, které zmínila, je eh, ten horní odhad, protože klíčové součásti jako systém GPS a eh, přijímače mobilního signálu a podobně jsou tak jako tak skoro v každém vozidle a jejich cenu se podařilo již výrazně snížit. A myslím, že je to malá cena eh, za zavedení této technologie, když si uvědomíme záchranu životu. Chci poděkovat paní zpravodajce a stínovým zpravodajům za výbornou přípravu, výborné jednání k tomuto důležitému tématu. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Paní zpravodajka, paní Sehnalová má slovo. Děkuji za slovo. Dovolte mi uzavřít tuto debatu a poděkovat eh, všem kolegyním a kolegům za příspěvky a

Děkuji paní zpravodajce. Tímto končím rozpravu a hlasování.